Euh, chers collègues, je vous propose de commencer notre... Vážení kolegové, do, předseda Gualtieri mě požádala, abych tuto schůzi řídila až do příchodu místo předsedkyně Kves Wimberg, takže já bych začala hned bod jedna. Na programu jste dostali, nikdo nebyl proti, takže... Euh, Dvě sdělení. Předsedkyně Mm, ohledně výsledku trialogu. Jeden trialog se konal 6. listopadu a to bylo BRDSRM. Poznámky jsou v jazyce Shakespeareově nebo Brexitu v tomto přečtu. Takže pátý trialog BRD se konal 6. listopadu, diskutovalo se a bylo vidět, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými institucemi, především co se týče stanoviska eh, rady, 100 eh, eh, miliardový prach pro non-GCs a takzvanou fishing option. Nevím, co to má společného s rybami, říká paní předsedkyně, ale je to tu napsané. A měl by být prostor pro jednání, dá se očekávat i prostor v oblasti moratoria a e, příští trialog se bude konat 21. listopadu. Druhý trialog se konal 7. listopadu k CRD 2 a CRD 4. To byl šestý trialog k těmto dvěma dokumentům Týkalo se to vlastních zdrojů, eh, úvěrových rizik a proporcionality, hlavně eh, eh, uveřejňování zpráv z dohledu hm, a hm, další otázky. Jednání bude pokračovat na příštím trialogu 22. listopadu. Doufám, že nemáte otázky výsledky, protože já nejsem předseda, já jsem se trialogu neúčastnila, takže víc toho nevím, ale tak toto vy, vypadá. Takže já se vracím ke své mateštině, bod 3 na pořadu jednání a to se týká diferencované integrace. Je to téma, ke kterému přijímáme stanovisko eh, pro ústavní výbor. Hmm, a dávám rovnou slovo našemu zpravodaji, což je pan uh, Frunzulica a um, ehm, budeme projednávat pozměňovací návrhy. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci na tomto stanovisku. Jsme rádi, že jsme nalezli schodu v otázce třeba integrace ohledně evropského mechanismu stability v právním rámcu EU. Kompromisy, tak jak byly formulovány ve spolupráci se stínovými zpravodaji, pokrývají nejdůležitější aspekty Eh, uvedené v pozměňovacích návrzích a odrážejí jednotný přístup k otázce diferenciace a prohloubení a rozšíření i konsolidace integrace eh, v rámci EU, především co se týče úsilí členských států eh, v zájmu ekonomického rozvoje a politické konvergence komunitární postup je eh, nejlepší pro fungování Unie, nicméně jestliže je zajištěno jeho, jeho obnova v vhodnou chvíli, tak eh, tam je důležitá role Evropského parlamentu i národních parlamentů v rámci obnoveného ekonomického řízení v zájmu posílení demokratické odpovědnosti. Co se týče pokroku ohledně bankovní unie, chtěl bych zdůraznit, že jednání k jeho završení, k jejímu završení musí pokračovat, pod, povzbuzujeme iniciativu některých členských zemí, které by se k ní připojily. Eh, chtěl bych taky zdůraznit z pohledu eh, konvergence fondů soudržnosti, strukturálních fondů a investičních fondů, jakož i Evropské investiční banky, eh, s podporou navýšení rozpočtu alokovaného na tyto programy, aby se posílila souvislost s ekonomickými cíly EU. A konečně dovolte mi, abych doplnil pár slov k tomu, že bohužel diferencovaná integrace je často vnímaná jako prostředek, jak vytvářet členy první a druhé kategorie. A sdílím názor, že tento toto vnímání by mohlo podkopat samotné fungování evropského projektu a bránit eh, ekonomické a politické spolupráci mezi členskými zeměmi, která je nezbytná pro to, aby bylo dosaženo čím dál užší unie a, a upevnější unie. Nepřistoupení Eh, Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru, nicméně posílí tento pocit a pocit diskriminace především mezi těmi členskými státy, které vstoupily do Unie nedávno. Děkuji vám, vážení kolegové, za pozornost a těším se na vaše otázky a připomínky. Děkuji. Děkuji. Za ostatní frakce pan Lamasur. Ano, děkuji. Já děkuji zpravodaji za to, jak zapojil všechny frakce do e, svých úvah a hledal přijatelná, přijatelné kompromisy. My v EPP sdílíme e, ty politické obavy, které on vyjádřil, podle nichž pokud bychom měli vytvořit různé formy diferencované spolupráce, politický cíl nemá dospět k tomu, aby v EU byly dvě kategorie členů. Nejde o to, že budeme mít dobré žáky a špatné žáky, ale prostě určité oblasti, v nichž e, dochází buď k zvláštním postupům nebo trošku jiná politická vůle členských států. Liší se to podle témat, když vezmeme třeba posílenou spolupráci, která vznikla nebo postupně vzniká, tak vidíme, že to nejsou vždy stejné členské státy, které mají zájem e, pokročit rychleji nebo které by chtěly úžeji spolupracovat v určité oblasti, spíš než v jiné. Spravodaj zohlednil celou řadu našich pozměňovacích návrhů, za to děkujeme. Je tam jeden bod, kde jsme nenalezli kompromis a to se týká kompromisu E. Tam EPP si přálo, aby tam byl citován nástroj pomoci pro uplatnění reform a, a technické podpory, což je součást toho nového programu na podporu reform e, ze strany komise. Vzhledem k tomu, že u tohoto bodu jsme se neschodli, tak EPP se zdrží hlasování při závěrečném, tedy hlasování se zdrží. Děkuji. Za EKR Joachim Starbaki. Paní předsedkyně, Jedná se o integrační metodu. Některé země sondují terén a jdou vpřed a ostatní v podstatě se vezou. Integrace dvou rychlostí může být účelná. Jedině v případě, že někteří by se chtěli od integrace odpojet, to by nebylo kýžené. Ale my se domníváme, že není žádná chyba, když jdou některé země vpřed a zkouší terén a to je také diferencovaný postup. A to je náš stanovisko. A my se však domníváme, že tady nejde o diferencovanou integraci, ale o další centralizaci. Tady se mi zdá, že to je takový shopping list pro centralizační tendence a to nemůže EKR podpořit. Tady se ještě výslovně poukazuje na ESM, který byl založen, aby se řešily a odstraňovali krizové situace v eurozóně. A e, bez odstranění těchto potíží by byl ohrožen projekt eura. A také jednotlivé země k tomuto přispěly. A je jasné, že tyto země nyní dbají na to, aby jejich příspěvky se využily ve evropském zájmu a i v národním zájmu. A to není centralizace, to není smysl celé věci e, náš ministr financí Olaf Scholz zde v parlamentu jasně řekl, že změna ESM směrem k centralizaci není nic dobrého, není dobrou věcí. A my jsme také toho názoru, že se nechceme ubírat tímto směrem, že nechceme nutit e, země, aby se podílely na další interní centralizaci, že některé země mají mít šanci vyčkávat. A pokud e, se jedná tedy o centralizaci, tak zatím máme potíže souhlasit s tímto e, názorem. A nyní za Alde paní Verik. <clears throat> Vážený pane Frunzuliko, vážené kolegyně a kolegové, děkuji za spolupráci a uspokojivé výsledky a s radostí mohu e, podpořit e, většinu těch kompromisů, ale je škoda, že nemůžeme podpořit všechny. Především ty změny na poslední chvíli u kompromisu e, I E bych e, nemohla podpořit, takže do příště bych poprosila, abyste nedělali změny na poslední chvíli v něčem, co už všichni předtím naznačili, že podpoří. Eh, komunitní eh, přístup je cestou eh, ku předu. Je třeba integrovanější unii, pevnější a odolnější bankovní unii a také pevnější hospodářskou unii. Závěrem prostě tento text chce o, žádá o integrovanější unii a tím pádem o unii silnější. A není za zelené. A není za zelené, tady dnes nikdo za zelené není. A nyní by měla být na řadě GUE, pana Širdevana nevidím, žádný jiný zástupce GUE tady není a nyní EFDD, také nevidím žádného zástupce ENF, také tady nikdo není a nyní Catch the Eye a nyní se hlásila paní Beres. Um, no, komu... No, jelikož budeme e, za chvíli hlasovat, tak asi se k tomu vyjadřuji trošičku později. Ale zase, kdyby všichni souhlasili s ústním pozměňovacím návrhem, bylo by to dobré. Zdali se v textu e, předjímá v kompromisu C e, to, co bude nástupcem Evropského mechanismu stability. Zmiňuje se zde Evropský monetární fond. A já si myslím, že by bylo správnější, kdyby v kompromisu C bylo řečeno, e, volá po e, zavedení nástupce IES, protože nikdo přesně neví, jak ještě ten orgán bude vypadat. Um a ještě se rozhlížím, kdo se ještě hlásí do Catch the Eye, nikoho nevidím. A nyní vracím slovo panu zpravodaji, pan Zíle. Ah, eh, Já bych chtěl poděkovat všech kolegyním a kolegům za jejich příspěvky a pochopil jsem od pana kolegy Lamasura, že se jenom eh, zdrží že oni se jenom zdrží ohledně toho pozměňovacího návrhu, toho kompromisu, ale že budou hlasovat jako frakce pro celý text. Myslím si, že je opravdu závažné, eh, abychom konsolidovali Evropskou unii a samozřejmě ještě jednou opakuji, je důležité, abychom vytvořili konečně tuto, dokončili tuto bankovní unii. Je to naše přání a bude to také dost důležité pro ostatní členy eh, pomýšlet na přistoupení k této bankovní unii a samozřejmě k eurozóně. Samozřejmě ještě eh, musím zaznamenat skutečnost, že tady je celá řada kolegů, kteří mě poslali e-maily a hovořili o určitém nebezpečí, určitém eh, eh, prostě nebezpečí skrývajícím se v Unii více rychlostního typu. Eh, ještě jednou děkuji za spolupráci. Děkuji vám za tato slova. Později budeme hlasovat o této zprávě. A nyní bod číslo čtyři na pořadu jednání. to jsou společná ustanovení týkající se Eh, rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální fondu Evropský sociální fond, eh, fond soudržnosti Evropský námořní a rybářský fond a ještě také asilový a migrační fond. A paní Maletič za EPP je zpravodajkou u tohoto dlouhého názvu. Není tady a pan Faber ji nahrazuje. Děkuji vám, pane předsedo, budu hovořit anglicky návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o společných ustanoveních slučuje sedm evropských fondů pod sdílením řízením. Cílem je vytvořit společný soubor zjednodušených a konsolidovaných pravidel a snížit administrativní zátěž programových orgánů a příjemců. Dostali jsme 142 pozměňovacích návrhů na jednotlivé články a také na jednotlivá úvodní ustanovení. S, některými se ne, z některých se nepodařilo vytvořit kompromisy. A pak tady máme také ukončení spolufinancování, to je bod 106 a o tom jsme také diskutovali ve výboru pro regionální záležitosti a uvidíme, zdali náš názor bude v potaz. Na zasedání stínových zpravodajů jsme se shodli na tom, že mnoho navrhovaných eh, za, eh, návrhů je mimo náši oblast působnosti a my bychom se měli zaměřit především na naše priority. Za prvé je to článek 10, to je napojení na Easy Fund, tam jsou dva pozměňovací eh, člána, potom článek 15, to je kondicionalita, tam je 42 pozměňovacích návrhů, nám jde o to, abychom se především dohodli na článku 15. Eh, návrh komise je konceptuálně podobný, takový, jaký je v současné rozpočtové oblasti. EPP, ALDE a EKR e podporují tento návrh s určitými změnami a SD také podporuje ovšem jiný návrh. Někteří eh, kolegové navrhují odstranění článku 15. My hodláme se pokusit o navržení kompromisu a chceme zde zohlednit eh, především účinnost návrhu. Jde o to, abychom vytvořili rovnocené postavení mezi členskými státy. A kolegyně bych chtěla poděkovat zpravodajům za předložené pozňovací návrhy a těší se na další jednání tento týden a předpokládá se, že budeme hlasovat 21. listopadu. Děkuji vám za SD. Stínový zpravodaj tady není, pan Fernandino. Buonasera, presidente, grazie. Dobrý večer, eh, pane předsedo, děkuji vám. Eh, já se omlouvám, že jsem nemohl být, eh, kolega se omlouvá, že nemohl být přítomen a já vystupuji místo něho. Děkuji kolegům, především paní Malety, zpravodajce, kteří přispěli k rozpravě ve výboru Ekon. Chtěl bych zmínit tři body. Především e, tu nejkontroverznější otázku, 15. článek, hospodářská vládnutí. E, ty politické argumenty jsou velice různorodé, především co se týče makrokondicionality. Tady bych chtěl připomenout, že e, socialisté předložili celou řadu pozměňovacích návrhů jdoucích stejným směrem a určitá skupina těchto pozměňovacích návrhů vlastně eh, je eh, pře, přehlušuje návrh komise u, těch makro, u té makroekonomické kondicionality eh, a tehdy vlastně v minulosti tomu bylo podobně a tehdy stanovisko sociálních demokratů podpořili všechny další frakce. E, o pět let později se zdá, že jsme tehdy viděli dobře, jde o nástroj, který je skutečně nespravedlivý a který e, zasahuje e, regiony, které mají přitom problémy a celé nás to oslabuje. Investice, především ty strategické, které by měly posilovat odolnost systému, zlepšovat životní prostředí, zlepšovat situaci v dlouhodobě udržitelných eh, pracovních příležitostech. My jsme to viděli v roce 2016, kdy Evropská komise chtěla tento nástroj uplatnit vůči Portugalsku a Španělsku. Byl to úplný propad eh, protože eh, ta opatření byla evidentně zbytečná. Takže eh, tato makrokondicionalita je takovou, takovým demoklovým mečem uplatňovaným vůči členským státům. A já si kladu otázku a ptám se také komise, jak jsme si mysleli, že lze pozastavit politiku soudržnosti v případě příliš velkého deficitu, aniž by byly použity všechny nástroje hospodářského vládnutí. Já se omlouvám, ale musím konstatovat, že ve stejné věci jsme viděli předložení pozměňovacích návrhů, které jdou úplně opačným směrem. Eh, jsou to pozměňovací návrhy, které jsou neslučitelné s našimi stanovisky. A já bych si byl býval přál, aby kolegové uplatnili trochu zdravý rozum. Kladu si otázku, zdali by bylo možné ještě toto, eh, takováto postupy pozastavit v mimořádných příležitostech. Děkuji a nyní pan Skapaty. Pane předsedo, kolega se omlouvá a žádá mě o prezentaci svého textu. Děkuji vám za tuto příležitost eh, vyjádřit se k pozměňovacím návrhům. E KR obecně vítá tento návrh pro regulaci a pro sloučení sedmi evropských fondů, tak aby se vytvořila zjednodušená konsolidovaná pravidla a tak, aby se také snížila administrativní zátěž jak pro orgány, tak i pro příjemce. Hlavní problém je článek 15 a především to, jak se máme postavit k pozastavení plateb a závazků eh, vzhledem k rozumnému a zdravému ekonomickému řízení. Část lidí je pro odstranění části článku tak, aby e, podmínky se zpřísnily. Já jako zpravodaj EKR jsem toho názoru, že bychom se měli víceméně řeš, řídit e, textem komise, který stanoví podmínky, které se již používali v rámci letošního víceletého finančního rámce. EKR nepodpoří žádné pozměňovací návrhy, které omezí roli e, rady a její rozhodovací proso, pro, postoj. My však podporujeme escape clause, která by umožnila komisi postupovat v případě, že rada zamítne pozastavení plateb. Menší problémy máme také s prioritizací se stanovením priorit. Řečník se omlouvá za výslovnost. takže za stanovení priorit eh, u projektů, které jsou zaměřeni na imigraci. My se domníváme, že eh, za tímto účelem by měl být využit Evropský sociální fond. A také bychom se měli zaměřit na spolupráci na různých regionálních úrovních a také propojení CPA s evropským semestrem eh, bude vhodné a právě proto budeme hlasovat proti pozňovacím návrhům, které budou podkopávat tyto vazby. Děkuji vám, děkuji vám Stabaty za Alde, pan Temuzer. Děkuji vám, pane předsedo. Za eh, liberály musím říct, že my vnímáme pozitivně skutečnost, že toto je nařízení, které se snaží zrušit eh, zbytečné administrativní překážky pro ty orgány. Myslíme si, že tady jde o určitou flexibilitu a účinnost E, a proveditelnost. Kromě toho je důležité, aby členské státy vzaly v úvahu své specifické e, charakteristické rysy a zvyklosti svých e, orgánů. Ne všechny členské státy mají centralizovanou byrokracii a musí také dát prostor pro regionální a místní orgány. V tomto směru jsme také předložili určité pozměňovací návrhy. Jsme pro eh, podmíněnost eh, propojenou s evropským semestrem, ale musíme být realisté. Eh, mysleli jsme si, že doporučení pro země, specifické doporučení pro specifické země musí i nadále být vzata v úvahu. Také velmi pozitivně vnímáme kompromis E, to je přesně to, co se domníváme, že by mělo být v pořádku a e, proto se e, nám dá těž, e, se pro nás jeví jako ne moc pochopitelné, že ostatní frakce nejsou schopny kompromisu. A co se týče kontroverzního článku 15, tak si myslíme, že když dojde k výraznému hmatu, co se týče dodržování unijního práva, tak ta pozastavení mohou být aplikována. Samozřejmě to je případ od případu. Děkuji za pozornost. Děkuji, Ramone. A nyní by měl hovořit zástupce zelených, nikdo tady není. A pan Jekes za GUE také není přítomen. A nyní FDD, také nikdo nevystoupí a ENF. Pan kolega Zany také nebude vystupovat a nyní pan Fábe Catch the Eye. Děkuji. Ano, děkuji. Já jsem chtěl říct jenom velmi stručně jako koordinátor za EPP pár věcí. Nejprve, co se týče článku 15. Tady bych chtěl zdůraznit, že z naší perspektivy makroekonomická podmíněnost je ve skutečném centru stávajícího nařízení, takže něco takového zrušit či oslabit je pro nás něčím, co je nepřípustné, abych to řekl eh, velice jednoznačně. Děkuji vám, pane Ferbere. Hlásí se o slovo ještě někdo další v rámci Catch the Eye? Není tomu tak. Tak se chci zeptat pana Ferbera, zdali se chce ještě vyjádřit za uh, Eh, poslankyni. Ano, já mohu jménem Ivany udělat rezime, ale já chci především říci, že se doufám především zaměříme na pozňovací návrhy, které jsou v naší kompetenci a také, že doufám dospějeme k řešení, které nám bude nejbližší. Děkuji děkuji vám za toto stanovisko a také stanovisko zpracovali další výbory. My jsme hlasování přesunuli na 20. listopad, takže vám děkuji. A nyní bychom měli hlasovat ale měli bychom hlasovat ve 2010. Já vím, že to je indikativní harmonogram, ale vzhledem k tomu, že se jedná o hlasování, tak bychom měli počkat 8 minut a proto přerušuji schůzi do 2010.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 přejdeme k hlasování, mám jednu prosbu. A sice tu, aby zpravodajové a stínoví zpravodajové následujících bodů zůstali v místnosti. Máme tady ještě jednu eh, věc, o které budeme hlasovat a nebude příliš dlouhá a tím pádem další body na programu se posunou dopředu. Takže jest Jestliže chcete hovořit o následujícím eh, bodu, pak prosím vás neopouštějte sál. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska o diferencované integraci. A nyní začneme zkouškou hlasování. Já vás žádám, abyste stiskli jedno z tlačítek, takže děláme tlas, test. Jsou tady všichni přítomni? Ano, všechno je v pořádku, všichni jste hlasovali. Ano, je tomu tak. Děkuji vám. A nyní tedy přistoupíme k hlasování jako takovému. A jako první je to kompromis A pro, proti, schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, Ano, máme tady ještě ústní pozměňovací návrh eh, k kompromisu. takže kolegyně Beres, prosím. Já nevím, jestli je to možné. Pokud by to možné bylo, tak já bych byla pro opravdový ústní pozměňovací návrh, to znamená návrh, který se ve výboru předloží ústně. A to by bylo v kompromisu C, že na místo call for the establishment of European Monetary Fund, tak říci call for the establishment of the successor of the European Stability Mechanism. Má někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Takže budeme nyní hlasovat o kompromisu C, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro takto formulovaný kompromis C, pro, proti, schválenou. Potom kompromis D, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní paragraf 4, původní text pro, proti, schváleno, článek 5, pro, proti. Takže je to pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis takže tady byl uh, originální text. Nestěžujte si pořád, takže pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis E. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Raději to prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, a nyní k pozměněnému textu a budeme hlasovat jmenovitě pro, proti, zdrželi se, Přijato. Končím hlasování a 31 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Děkuji vám a nyní vás e, žádám, abyste zůstali v místnosti, tedy především ti, kteří budou hovořit k dalším bodům na programu.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 Dobře, kolegové, takže pokud někdo odchází, prosím, rychle a potichu, budeme vám vděční. Takže budeme pokračovat dalším bodem na programu a děkuji těm, kteří zůstávají. Další bod na programu číslo 8, posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech. Aha, takže tento bod nebude první na programu. Budeme hovořit o dluhopisech, cených papírech zajištěných státními dluhopisy. Yes, th- thank you, Chair. Thank you very much. Děkuji. Nejsem si jist, jestli všichni stínoví zpravodajové už dorazili, protože to původně bylo na programu na půl devátou, nicméně začnu. A význam cených papírů zajištěných státními dlhopisy a odpovídajícímu návrhu vychází z vědecké práce a takzvaných SBs. Cílem je toto zaprvé nalézt odpovídající způsob, jak řešit eh, nexus suverénních bank a eh, návrh regulace jako takové neřeší nexus suverénních bank eh, v souvislosti a nové technologie by toto dělaly, jakmile by byl nalezen kompromis pro eurozónu. A klíčová charakteristika, která se týká Ehm, eh, nexu suverénních bank vychází z symetrické konstrukce, to znamená, že není privilegovaný žádný konkrétní státní dluhopis eh, a byl by to politický problém ne technický, protože naše zkušenost je taková, že rating není vždy nutně nejlepším vodítkem, co se týče rizikovosti ve finančním systému, takže ono to má tu vlastnost, že je to symetrické a současně nevyžaduje vytvoření e, e, specifických záruk pro dos, dosažení kýženého cíle. A druhý cíl je vytvořit a zajistit bezpečná aktiva pro eurozónu a Markus Ferber se, se směje, protože můžeme mít různé názory, ale já bych jenom řekl, že jsme měli pozvané dva skvělé experty na slyšení a eh, projednávali jsme celou řadu výhod a nevýhod různých konstrukcí taky jste se mohl zúčastnit. A třetí cíl a související síle, e, to cíl je, spočívá v omezení destabilizace v souvislosti v volatilních fenomenů v případě krize, tak jak jsme to zažili za minulé krize, což může být velmi destabilizující. A otázka zní, zda je třeba vždy se opírat a o kombinaci DSM a DCB eh, pro řešení tohoto problému. Čili to jsou hlavní tři cíle. A mm, návrh komise je, eh, jak si mm, ošetřuje rozumným způsobem. Moje zpráva se soustředí na čtyři oblasti, kde jsem měl pocit, že je prostor pro zlepšení. První otázka se týká regulace SBBS eh, při back balance sheet a jak jsem říkal již dříve, nemyslím si, že taková regulace by měla e, být schopná řešit samotnou problematiku nexu suverénních bank a myslím si, že důležité je v období, kdy ještě nemáme explicitní regulaci pro tento nexus, tak abychom neskončili se situací, kdyby, situa- kdyby to bylo ještě horší a mm, tam bylo riziko, že by toto mohlo nastat, v souvislosti s juniorní tranší SBBS, eh, která požívá suverénní privilegia rovněž. A ve své zprávě já činím návrh, eh, kde plně diverzifikované eh, aktiva, kde máme junior tranči, eh, tu střední tranči a, a senior tranči, kde jsou nyní suverénní privilegia, tak za nařízení S by to takto pokračovalo, ale jestliže by se banka rozhodla třeba vytovat eh, pouze juniorní tranči, tak to by nebylo možné podle toho mého pozměňovacího návrhu. Čili je to oblast velmi technická, ale myslím si, že důležitá a my bychom měli toho být schopni. Druhá Eh, otázka se týká dohledu a návrh komise je poměrně eh, omezený eh, a já bych chtěl mít jistotu, že můžeme trhu věřit. A cítil bych se lépe, pokud by existovala centralizovaná a harmonizovaná certifikace prostřednictvím ESMA na úrovni Unie spíš než na úrovni jednotlivých dohledových orgánů. A za třetí je tu otázka složení portfolia. Samozřejmě mohou nastat problémy, jestliže by třeba členský stát kvůli tomu, že má velký přebytek, tak by vydal hodně suverénních dluhopisů a současně dodávka státních dluhopisů by nemusela stačit pro Mm, toto to, řešení této situace a naopak může nastat stav, kdy členská eh, země neúplně ztratila přístup k trhu, ale hodně eh, dluhopisů omezila. A pro řešení takových situací jsme zavedli proces, kdy složení portfolia lze upravit eh, spořádaným způsobem tak, aby SBBS nebylo blokované v situacích, kdy by takové potíže nastaly. Takže to je dodatek k těm pěti procentům, které komise umožňuje v prvním návrhu. A pak je tam čtvrtý bod, který se týká restrukturalizace. A tady já si myslím, že eh, musím věřit s právě o systémových eh, charakteristikách evropského eh, systému, kde může potenciální střed zájmu vyvstat tehdy, kdy by došlo k restrukturalizaci v členské zemi a může být střed zájmu mezi různými úrovněmi a trančemi, seniorní trančí, mezaninovou trančí a seniorní trančí a celá řada pozměňovacích návrhů se právě snaží toto vyřešit prostřednictvím fiduciárního řešení a Evropské e, zprávy o systémových rizicích. Takže abych to schrnul, návrh SBBS vychází z výborného návrhu komise a mohlo by to v budoucnu získat na významu a vyřešit problém absence skutečně bezpečných aktiv pro eurozónu bez masivních explicitních záruk, což by znamenalo velký politický problém a současně problému eh, v suverénního nexu, nexu suverénních bank, ale pozor, ono to pouze připraví další krok a nečiní jej. To je tedy účelem tohoto nařízení a domnívám se, že tohoto nařízení skutečně může eh, dosáhnout. Velice se těším na pozměňovací návrhy od stínových zpravodajů. Měli jsme výborné schůze a těším se na další spolupráci a další diskuse. Děkuji. Thank you, Jakob. Can I ask any... Děkuji. Mohu se eh, teď zeptat, eh, zdali Eh, byste poradci eh, v místnosti, kteří zde eh, jste, kontaktovali své kolegy stínové zpravodaje, aby byli přítomní. Bylo by dobré, kdyby se poslanci a poslankyně dostali sem včas, protože my nebudeme úplně dodržovat ten časový harmonogram našeho pořadu jednání. Je to pouze takový indikativní pořad jednání, takže prosím kontaktujte stínové zpravodaje. A teď Eh, spí, eh, stínová eh, zpravodajka za EPP. Já tedy budu hovořit o něčem jménem svého kolegy. Nepamatuju se, kdy byl kolega Jakob tak nadšený z nějakého návrhu Evropské komise jako tentokrát. Je to skutečně pro mě radost slyšet tvá slova. Děkuji a e, kolegyně se omlouvá, že tady nemůže být. E, pracujeme na velmi relevantním tématu. Cené papíry zajištěné státními dluhopisy mají pokrýt prázdné místo. Já souhlasím e, s kolegou Jakobem, velice ráda jsem s ním spolupracovala, jistě dospějeme k uspokojivému výsledku i se stínovými zpravodaji. Měli jsme s ním několik jednání, během kterých se otevřely určité otázky, které ještě musíme řešit řešit. Naprosto souhlasím s cíly návrhu. Redukce rizik je zásadní pro získání stability. Je důležité také ochránit ty národní rámce tam, kde fungují, ale zároveň je třeba e, zmírnit e, to spojení mezi státním dluhem a bankovním sektorem. E, čekáme na pozměňovací návrhy. Ten prudenciální dohled bude velice důležitý a také výpočet poměru pro likviditu. Těším se na eh, pozitivní eh, konfrontaci mezi jednotlivými prioritami. To je důležité, abychom vytvořili něco, co skutečně Evropě pomůže. Děkuji, paní Hybner, a teď za EKR. Další kolega, prosím. Děkuji, Kej, děkuji vám, pane Vajcekre, za dobrou zprávu a také za dobrou atmosféru během hearingů. Já musím říci, že já tímto návrhem komise tak jako vy nadšen nejsem a chci přednést své pochybnosti. První otázka zní, zdali vůbec tento produkt bude mít příslušný trh. To je otázka, o které jsme se bavili a tak také, kterou jsme diskutovali s komisí. Myslím, že jsme se shodli na tom, že trh se může rozvinout až tehdy, až když bude regulatorium pro státní dluhopisy omezeno. A nyní tady je jeden velice kritický bod a váš návrh, že eh, celé la regulační privilegium se poskytne tehdy, až SBB bude mít všechny tranče, tak to potom také znamená, že se bude rozšiřovat sekuritizace eh, státních dluhopisů. A takže to to, jestliže rozšíříme na další typ produktu, potom eh, zde budeme mít velice služitou situaci, protože potom musíme vyvodit pro státní dluhopisy závěr, že bychom také pro ně měli zavést kategorizaci. A já musím říci, že já budu proti tomuto návrhu. Druhý bod, který se mi nelíbí na návrhu komise, to je otázka symetrie, o které se pochvalně vyjadřujete. Já nejsem přesvědčen, že bychom měli postupovat tak eh, eh, rigidně a předepisovat, že státní dluhopisy v rámci sekuratizace mají být proporcionálně v držení. A já bych byl pro bezpečné eh, dluhopisy tak, aby byly půlovány a potom eh, byly rozděleny na tranče. A pak si myslím, že bychom mohli vytvořit ještě bezpečnější aktiva, protože jestliže SBBS eh, rozdělíme, pak nadále tady budeme mít různá rizika, rizika pro dluhopisy, neboť tyto dluhopisy budou pocházet z 19 států eurozóny, protože kdyby došlo k zadlužení, potom toto může také se přelít do jiných států a 70% podíl není dostatečný. A právě proto bychom neměli předepisovat žádné proporce z hlediska složení sekuritizace pro jednotlivé státy pakty eh, pro eh, eurozónu. A já bych také eh, chtěl, aby senior, seniorní tranče byla rozhodnutá na trhu. Bylo spochybněno 70%, zdali je to dostatečné a Potom eh, je tady scénář, kdyby došlo například k nesolventnosti Německa. Já vím, že toto není vhodný scénář, ale myslím si, že bychom měli dát možnost, aby jednotlivé tranše, mezi jednotlivými tranšemi se daly prostředky převádět. Já jsem navrhoval 10%, ale myslím si, že o tomto můžeme dále diskutovat. To je za EKR zatím všechno. Čínsky za Alde, je to Enrique, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Osobně musím říct, že souhlasím s tím nadšením našeho kolegy, sdílím ho. Tato iniciativa Evropské komise je jasná. Text komise je něčím, co se dá jistě ještě vylepšit, ale je to v zásadě dobrý dokument a zpravodaj odvedl dobrou práci. Všechnu tu přípravnou konzultační práci s experty a ne vnímám tuto otázku nějak sektářsky. Teď ještě není chvíle na to, abychom začali řešit technické záležitosti. E, budou tady vždycky nějaké e, obavy, jestli 70 nebo 60 nebo 75 ale důležitá je politická vůle. Domníváme se, že je třeba ukončit ten vztah mezi bankami a zeměmi původu. To je zásadní. Pokud chceme vůbec tady mít nějakou silnou bankovní unii, která by byla méně závislá na eh, veřejném dluhu své země původu. A to je prostě celý počátek. Tento nástroj může snížit fragmentaci, může snížit rizika v tomto sektoru, může zvýšit stabilitu a rovněž kapacitu spolupracovat uvnitř systému. Další myšlenka je tato. Domníváme se, a je to také pravda, že emisní entity budou muset tady se k určité věci zavázat. Nebudou moci eh, rozvíjet další aktivity, budou se muset zavázat k této činnosti, k této aktivitě, aby eh, tedy tento projekt eh, s evropskou dimenzí mohl postupovat. A my se domníváme, že je to velice důležité, Eh, abychom tady prostě měli možnost reagovat na poptávku po velkém množství aktiv eh, s nízkými riziky, s nízkým rizikem, což je poměrně řídká komodita v současné Evropě. A tento nástroj by nám mohl pomoci situaci vylepšit. Proto je pro nás zcela zásadní, a to chci zdůraznit, abychom dospěli k situaci, kdy eh, tyto, mm, tyto emitenti, kteří jsou vlastně soukromými subjekty, aby prostě nad těmito entitami fungovala eh, jakási, eh, jakýsi typ dozoru, a to dozoru, který by měla v rukou eh, evropská instituce, evropský trh, evropská agentura ESMA. To je něco, co z tohoto nástroje učiní skutečně nástroj evropský. A pak je tady další věc, o kterou jde, a to Eh, je třeba eh, zdůraznit. Jedná se o komplexní aktivum, které je ovšem zároveň eh, propojené se spotřebiteli a střádali. Vzhledem k tomu, že je tak komplexní, tak je možné, že ta tranže unijní nemusí, bude třeba moci být otevřena spotřebitelům a střádali dalům. A to může představovat velice citlivou záležitost. Budeme muset ještě na tomhle zapracovat a pak máme ještě některé konkrétní otázky. Bude eh, tento systém dobře fungovat eh, ve chvíli, kdy dojde ke krizi? Eh, každopádně chceme odpovědi na tyto otázky, ale zároveň musím říct, že to celé vnímáme velmi pozitivně. A to ze dvou důvodů. Za prvé, jsme politiky, máme na starosti dělat politiku a máme prostě určitou vizi Evropy. Tady jde o evropská aktiva eh, a hlavním eh, vlastně eh, pozitivním bodem je, že se jedná o evropský nástroj, ale zase nesmíme to vnímat jako nějaký všelek. Tohle eurobondy, euroobligace nenahradí. Ty euroobligace budeme potřebovat i nadále. Děkuji. A Teď eh, máme dalšího řečníka. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji za skvělou spolupráci a excelentní přípravu celého tohoto dokumentu. Měli jsme velmi zajímavá slyšení, bylo to velmi nápomocné pro naši práci. Chci říct něco, co jste zmínil i e, ve vašem úvodním slovu a v jeho závěru. Snažíme se tady najít e, soukromé řešení pro něco, e, co by mělo vlastně spočívat na institucionálních reformách. A to je třeba tady zdůraznit, je třeba hovořit jasně, toto nemůže být eh, substituce pro eh, ty skutečné bezpečné aktiva a pro skutečnou reformu, kterou Unie potřebuje. To je třeba zdůraznit a zdůrazňovat to průběžně od začátku i dál. Za druhé, jsou tady určité pochybnosti, které jsme v souvislosti s návrhem předložili. Hovořili jsme o tom i se Spravedajem, on o nich také hovořil. Máme určité pochybnosti ohledně dopadu na, toto, na tento nástroj v případě krize. E, to se také řešilo na těch slyšeních. Další věc, a zpravodaj se o tom také zmínil, SBBS se nezabývá bankov, vztahem mezi bankovním systémem a státním e, dluhem. A pak je tady otázka Eh, té bezpečnosti těchto eh, aktiv a tato otázka bude stále trvat i eh, kdyby se SBPS vytvořilo. To musíme řešit. A pak jsou tady ty menší země. Tady je riziko pro negativních změn. Pak je tady otázka podměněnosti. Země může být vyloučena a E, pak je takzvaný crowding out efekt, kterému může dojít u dostupnosti e, hotovosti u některých členských států, pokud SBBS vznikne. To je další určitý problém, který budeme muset řešit. A k návrhům zpravodaje chci přivítat celou řadu věcí, které v textu jsou. E, souhlasíme s regulačním eh, zacházením ohledně takzvaných juniorních eh, trančí a rovněž eh, je tady otázka dohledu nad emitenty, to jste také zmínil. Z naší strany budeme také pracovat na určitých zárukách, které chceme do textu zapracovat a snížit riziko aktivit speciálních nástrojů pro SBBS. Eh, A ještě jedna věc, eh, veřejné zájmy musí mít možnost být zmíněny. Ještě dřív, než se zhmotní případně ty potenciální negativní scénáře, takže musíme vytvářet předpoklady pro řešení těch negativních scénářů, pokud by k ním mělo dojít. Chci tedy závěrem říct, že i když jsme trošičku skeptičtí ohledně role SBBS, tak zároveň eh, bychom měli také E, zdůrazňovat, že potřebujeme skutečně bezpečná aktiva, 100% bezpečná aktiva, ale chceme i nadále spolupracovat s autorem tohoto dokumentu na dalších krocích. Nevidím tady nikoho z GUE ani z EFDD, nebo je tady někdo z EFDD, kdo chce hovořit? Ne. Takže ENF, Marko Zany. Presidente, ehm, molto... Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně, protože většina zásadních připomínek už zazněla. Děkuji zpravodaji za návrh zprávy. Podle mého názoru toto přispěje k vyřešení některých drobných problémů, které vyplývaly z návrhu komise. Příliš široká diskreční pravomoc co se týče alokace aktiv podle návrhu komise, dále otázka transparence a certifikace, mm, které měly být garantovány nikoli samocertifikací, ale prostřednictvím příslušného orgánu. Nicméně zůstávám skeptik k tomu návrhu jako takovému Kolega Lun už zdůraznil některé problémy, které by mohly vzniknout v důsledku takovéhoto zásahu na, do trhu a jeho schopnosti garantovat aktiva bez rizika. A vracím se k tomu, co říkal kolega Kontesun. Evropské instituce naráží na pod problém eh, samotné nedostatečnosti institucí a musí hledat eh, růz, různá eh, řešení finančního inženýrství k řešení problému samotného fungování našich institucí. A vzhledem k tomu, jak byla postavená eurozóna, tak vlastně nemáme eh, žádná aktiva garantovaná bez rizika. Eh, velice oceňuji spolupráci se zpravodajem, jeho úsilí a snahu eh, dostat nás z tohoto, z této objektivní komplikace a k toho inženýrství k vytvoření aktiv bez rizika, což v praxi nelze ale jsem přece jenom skeptický, co se týče možnosti, aby tento nástroj k čemukoliv sloužil. Nebo že narazí na úspěch u soukromých eh, subjektů, které by měly taková aktiva využívat. Takže máme eh, Catch the Eye, přeje si někdo vystoupit? Není tomu tak. Vidím, že dnes večer jsme takový tiší, takže vrátím slovo zpravodaji na závěr. Ano, děkuji. E, velice rád vidím atmosféru, která tady vznikla v rámci této diskuse, že přes rozdíly našich názorů a rozdíly na, v názorech tu jsou, že se nám podařilo vést skutečně konstruktivní diskuzi. Já bych možná zdůraznil několik oblastí, kde si myslím, že to je důležité. Za prvé je to otázka strategické politiky. To je otázka, která se týká toho, co tady říkali předřečníci. A sice to je otázka, do jaké míry chceme řešit a do jaké míry můžeme řešit v této fázi to, e, problémy s tímto návrhem. Já souhlasím s vámi, profesore Loke, e, koncepčně, že samozřejmě proto, abychom měli celý obrázek, tak potřebujeme komplexní řešení nexu suverénních bank. A to je samozřejmě spíš otázka politické reality a to bude vyžadovat pro ty případy, se kterými teď bojujeme, ale já se nedomnívám, že bychom to mohli spolknout celé naraz. To je příliš velké sousto. A komise i my se snažíme vytvořit první krok. To je takový Eh, krok, kde jaksi na to nebudeme nikdo postrádat, je to trh se bude rozvíjet, jakmile budou eh, suverénní privilegia pro první tranši a v tomto scénáři by vlastně to už tak nefungovalo, takže potud, pokud by to, mm, mm, tento krok vzniknul, pak by potom bylo snažší pokračovat v jednání a vytvořit balíček, včetně SBBS, což by vytvořili stabilnější měnovou unii a měnovou unii e, s pobítkami a tak. To je první moje poznámka a to je taky důvod, proč Eh, jsem pro eh, to, aby juniorní tranče eh, izolovaně se nekumulovaly, protože potom ten nexus bude horší. Takže já neříkám, že to bude lepší pr- právě protože to je samotnou podstatou ne, ne, Nexus, ale e, připraví se tím druhý krok, takže Myslím si, že to je přístup, kde jaksi nemusíme ničeho litovat, eh, spíš než říkat, že to náš problém neřeší. Ano, zatím ne. A je to, řeší to problém likvidity. Marko Zany to taky zmiňoval. Ano. Eh, nic není zadarmo. A je to potřeba mít na paměti a musíme se s tím nějak vypořádat a uvažovat o SBBS v rámci balíčku návrhu, který eh, by šel dohromady s některými mechanismy pro řešení eh, krizí, takže by tam bylo SBBS a juniorní tranče, která by tam pomohla a a pak samozřejmě taky ECB. A v souvislosti s uspořádáním, které máme teď, tak souhra mezi těmito nástroji, pokud by byla dobře vyladěná, tak si myslíme, že bychom na tom byli lépe. Ale zase izolovaně, by trh pro SBBS byl poměrně omezený. Takže tolik z mé strany, moc se těším na budoucí schůze stínových zpravodajů, už jsou na programu. Těším se na vaše zprávy a uvidíme, jestli pokročíme, jestli se nám podaří tuto agendu dostat ku předu, spolu taky samozřejmě s pomocí EPP. Jsem moc rád, že jste do toho vstoupila, Danuto. E, ta jednání s kolegou Martičelem byla velice pozitivní a mohli bychom celé to posunout dopředu a možná víte, že v radě je to částečně zablokované a já si nejsem jist, jestli se nám podaří tyto problémy vyřešit ještě v, této legis- v tomto legislativním období, ale jestliže budeme mít solidní pozici Evropského parlamentu, tak by to mohlo ovlivnit i radu a pomoci překonat tyto problémy. Děkuji vám. Děkuji eh, zpravodaji. Takže časový plán máme 20. Eh, listopadu lhůtu pro pozměňovací návrhy, projednání 10. prosince a hlasování v Ekonu na začátku ledna 2019 takže pro ty, kteří na tom pracují, doufám, že jsou tyto termíny přijatelné. Děkuji. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na programu bez pauzy. Vidím, že zpravodajka je tady. Takže další je posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech. A dám slovo nejprve paní Hybner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je úplně odlišné portfolio. Tady kdy máme velké rozdíly eh, v rámci výboru a také v rámci parlamentu. Uvidíme, jak to dopadne. Týká se to transpozice tří eh, fiskálních kompaktů do komunitárního řádu. Já jsem obdržela 81 pozměňovacích návrhů. Jsou různé frakce, především socialisté, také GUE a FDD a zelení, kteří žádají o zamítnutí návrhu komise. A já musím říci, že já mám problém s tímto přístupem a já nehodlám podpořit takovýto přístup a myslím si, že s transpozicí musíme pokročit tedy s transpozicí fiskálního kompaktu. Myslím si, že když zamítneme návrh komise, pak by to bylo, bylo velice kontraproduktivní. Ti, kterým se stávající fiskální rámec nelíbí, eh, tak eh, si myslím, že když to zamítneme, tak to nebude dobré. Myslím si, že Rada musí také znát stanovisko Evropského parlamentu které, parlamentu, které však není pro radu závazné. Jestliže zamítneme eh, naše návrhy, pak eh, to ničemu nezabrání. Eh, je tady situace, kdy rada jako taková, jestliže by rada jako taková zamítla návrh, pak by nedošlo k aktualizaci fiskálního kompaktu, který by nadále platil ve stávající verzi. Jestliže zavrhneme návrh komise, pak to bude politické stanovisko, ale myslím si, že to vyšle signál, který není v našem zájmu. Za prvé domnívám, že jestliže bychom se takto zachovali, tak eh, to znamená, že my akceptujeme mezivládní postupy a řešení. A eh, Vzpomínáte si, že Evropský parlament bojoval za to, aby článek 16 byl zapracován do smlouvy a eh, ten právě pojednává o transpozici. Takže si myslím, že bychom popřeli sami sebe. Například v roce 2015 byla tady také zpráva o e, nové mm, restrukturalizaci rámce a také tam bylo také řečeno, že mezivládní přístup je kontra produktivní. A v roce 2017 jsme schválili dvě nebo tři zprávy, kde se toto téma zmiňuje jako požadavek parlamentu a také ve všech zprávách o bankovní unii jsme proti mezivládní dohodě která volá po zapracování dalších nástrojů. Já si myslím, že jsme měli dobrý důvod pro eh, zamítnutí mezivládního postoje. A já po přečtení návrhu se domnívám, že když nevyužijeme tuto příležitost a nespra- netransponujeme tuto část smlouvy, pak se diskreditujeme sami pro budoucnost. A myslím si, že tato navrhovaná směrnice nás posunuje na novou úroveň, protože v současné době eh, také můžeme zpracovávat stanoviska a to už by v budoucnosti nebylo možné. To bychom měli se snažit více ovlivňovat fiskální politiku v budoucnosti. ALDE a EKR jsou toho názoru, že by měl být text komise upraven a pak jsou tady takové eh, názory, které text odmítají a také zelení navrhují zásadní změny směrnice. Takže jestliže do této směrnice zahrneme ustanovení, která budou přímo v rozporu s fiskálním paktem a sixpactem, pak se vystavujeme eh, velkému nebezpečí. Proto to, že bychom měli různé právní nástroje, které by regulovaly jednotlivé oblasti a potom by docházelo k velkému chaosu. Já se domnívám, že nejlepší je transponovat toto neutrálním způsobem tak, aby se to nedotýkalo národních eh, eh, rozhodnutí. Takže minulý týden jsme diskutovali s předsedou Evropské fiskální rady a nyní také jsme se dozvěděli, že dochází k revizi jednotlivých eh, nařízení a směrnic. A já bych chtěla také zmínit, že Tupac a tři čtvrtiny textu Six Paktu také spadají pod spolurozhodování. Takže já bych chtěla závěrem zdůraznit, že když budeme chtít zamítnout eh, mezivládní řešení, tak bychom měli postupovat jinak než pouze zamítnutím tohoto návrhu. Eh, já jsem jsem hovořila dlouze, protože jsem chtěla vyjádřit své názory. Ano, tady máme prostě čas, není tady řada stínových zpravodajů, tak eh, to není problém. A teď za SD. Děkuji, paní předsedkyně, tak jak to eh, řekla zpravodajka. Bohužel v této věci máme politicky úplně názory jinde a eh, nejde pouze o institucionální přístup, institucionální záležitosti, to je prostě něco, eh, co se může změnit. Eh, my potřebujeme dát eh, Eh, hlavně signál ne parlamentu, ale evropským občanům. A tady je třeba si uvědomit, že v důsledku hospodářské a finanční krize v roce 2008 jsme začali uvažovat o celé řádě eh, rozpočtových opatřeních, eh, které byly nutné, které měly zajistit lepší dohled nad národními rozpočty, vytváření solidnějších rozpočtových rámců a zároveň tato opatření také přispěly k recesi, kterou evropská eh, eh, ekonomika zažila eh, ve většině států v následujících letech. A proto pro nás jako socialisty nejsme proto, aby do smlouvy byl zapracován pakt růstu a stability, pokud nedojde k výrazným změnám v tomto paktu. Pro nás by tato eh, smlouva měla být eh, nahrazena smlouvou, která by opravdu šla cestou zvýšení sociálního rozměru E, eurozóny, ale nebylo by to pouze na základě analýzy rozpočtových údajů bez jakéhokoliv dalšího rámce a nějaké větší vize. Je třeba vzít úvahu všechny ukazatele, hospodářské, sociální, ekonomické, nejenom rozpočtové. Jsou tedy e, různá řešení, která jsou možná a portugalský přístup je velice zajímavý a právě proto jsme předložili pozměňovací návrh odmítnout tento text, pokud prostě není zá závažná důkladná evaluace eh, smlouvy, tak jsme proti tomu, aby tam pakt byl začleněn. Děkuji a jménem EKR, pan kolega Robeciar, děkuji. Já bych rád nejprve řekl, že velice rád vidím, že e, zpravodajka vytvořila velmi e, koncizní a krátkou zprávu. E, samozřejmě to samé by se mohlo týkat i pozměňovacích návrhů. Několik poslanců je proto, abychom návrh komise odmítli v celku. To mě trochu překvapuje. Já si velice vzpomínám, jak to bylo velice obtížné pro mou zemi vypenit se z eh, krize a eh, pak tady byl ten fiskální kompakt a velice dobře chápu, že eh, v EKR jsme prostě také v situaci, kdy některé delegaci, delegace nepodepsaly tento kompakt, ale chtěl bych tady připomenout, že smlouva o stabilitě koordinaci měnové unie byla již forma formálně e, uzavřena v roce 2012. Je tam 24 smluvních stran, 22 jsou, z nich je zavázáno fiskálním kompaktem a ty smluvní strany sami souhlasily s tím, že fiskální kompakt by měl být do pěti let integrován do komunitárního právního rámce a to teď vlastně nastává ten, to datum. Proto chápu, že e, tady je teď tento návrh komise, ale chápu také také, že některé země eh, ta, nechápu, že některé eh, země jsou teď proti, teď už to bylo domluveno dřív. Eh, pravidla musí být dodržována, že se mohou vlastně projednávat omezení flexibility a investic, ale vidíme, že tady je prostě několik členských zemí, které se vymanily ze krize právě proto, že vlastně se drželi těch pravidel. Samozřejmě Eh, je tady otázka eh, role, kterou by měly hrát nezávislé orgány. Tyto nezávislé orgány by měly být naprosto nestranické a měly by eh, skutečně se zdržet toho, aby se vyjadřovali k otázkám, které jsou nad rámec jejich mandátu. A jejich členové by měli být jmenováni ne pouze na Eh, základě svých odborných znalostí, ale i dalších parametrů. Takže to je asi z mé strany v tuto chvíli všechno. Pozměňovací návrhy budou předla, předloženy a těším se na zajímavou a užitečnou diskusi a vytváření společných kompromisů. Předsedkyně, děkuji. Nevidím tady nikoho z ALDE v tuto chvíli, takže zelení. Pan Filip, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Chybovatí je lidské, ale trvat v chybování je ďábelské. To je latina, víte? Eh, já vás poslouchám a vy nám neustále připomínáte. Eh, já jsem rozuměla, o tom nepochybuji. Vy nás pořád připomínáte, že tady máme několik usnesení Evropského parlamentu v tom smyslu, že fiskální kompakt by byl začleněn, měl být začleněn do komunitárního právního rámce. Měla byste být důsledná a měla byste také připomenout, že ve všech těch usneseních se hovoří, že tam tak bude učiněno po zhodnocení a revizi. A k tomu právě nedochází. Nikdo. Většina tohoto parlamentu nespochybňuje zásadní parametry finančního vládnutí eh, v celoevropském měřítku. A já musím říct jednoznačně, že my nemůžeme mít přece měnovou unii, aniž bychom tady neměli společná pravidla, ale zároveň nemůžeme mít měnovou unii bez silné, eh, a teď myslím Eh, německy silného mechanismu finanční solidarity. Finanční, ti měnová unie jenom se společnou eh, měnou a společnými eh, pravidly pro společnou banku, to nestačí. Ano, my jsme předložili pozměňovací návrh odmítnout text a to je velmi odůvodněné. Ne protože nechceme mít pravidla, ale protože za prvé pravidla, která teď jsou v platnosti, včetně pravidel v no, ve smlouvě, nemají žádný vědecký, opakují, nemají žádný vědecký základ. 3%, 60%, to jsou prostě politická čísla. Ta čísla nemají žádnou, eh, vlastně eh, nemají ve vědě žádný základ. Já jsem inženýr a musím říct, že pokud děláme rozhodnutí, tak by ta eh, rozhodnutí měla být vědecky podložena. A já musím říct, že glyfosáty Eh, jsou eh, zase eh, něčím, kde se ty vědecké, vědecká stanoviska dohledávají. Ale to teď nechme stranou. Takže fiskální pravidla nejsou vědecky podložená a dokonce se ukazuje, že jsou procyklická a možná, že bychom dřív, než se rozhodneme cokoliv dělat s těmito pravidla, pravidly, eh, bychom se měli na ně znovu podívat. Nesnad proto, abychom je zrušili, ale abychom je přetransformovali eh, v něco, co by dávalo ekonomický smysl a co by zároveň také zohlednilo eh, skutečnost, jak řekl Hugh velmi dobře, že tato pravidla jsou tady proto, aby sloužila lidem. A já nebudu akceptovat skutečnost, že finanční trhy si berou lidi jako, eh, jako svou záruku, jako eh, svou eh, oběť či rukojmí. Takže tady je třeba, aby vlastně by eh, se, neho, aby se třeba nehovořilo o investorech, ale o majitelech kapitálu. O, eh, většina těch lidí chce jenom renty a nikdo by, eh, pokud je liberál, neměl vlastně podporovat E, takovéto zvyšování renty prázdné a bezdůvodné, takže my jsme prostě e, proto, aby text byl odmítnut, protože ten fiskální kompakt, jak je teď stanoven, by neměl být takto e, integrován do komunitárního práva, nebylo by to dobré. Rovněž jsme se rozhodli v, závadě, v zásadě vám poslat pozměňovací návrhy, které tak trochu ukazují, jak by taková integrace vypadala, kde byla prováděna řešena správným způsobem. Za prvé bychom museli přeměnit právní základ, abychom také posílili práva Evropského parlamentu. Řada, rezolu, řada revolucí začala se sloganem e, žádnou změnu bez účasti a tady přitom vzniká něco, co je, kde je ten demokratický deficit čím dál tím větší. A další věc, opravná opatření. Pokud tady máme deficity eh, rozpočtové či dluhové, a to se může stát, eh, tak eh, pokud bychom je nechali plavat, tak to může být velice nebezpečné pro měnovou unii a pro státy. Můžeme ty, ta opravná opatření dělat různými způsoby. Můžeme je dělat ve světě, kde fiskální a sociální systémy jsou proti sobě eh, v konkurenci, tak konečný výsledek bude, že my v zásadě snížíme sociální eh, eh, výdaje, eh, zhoršíme situaci na trhu práce a zvýšíme vlastně moc těch, kterým jde pouze o rentu. Takže programy fiskální odpovědnosti mohou být říšeny, řešeny různými způsoby. Takže úspornost a e, úsporná opatření mohou snižovat e, sociální e, programy, ale na druhé straně Finsko počátkem 90. let ukázalo, že stát může zajistit, aby ti, kteří jsou na tom nejlépe, pomáhali a e, kapit- majitelé kapitálu e, pak, e, kdyby třeba v roce 2000 2008 více šli z kůží na trh, tak by ta situace mohla vypadat jinak, ale to teď není naším tématem. A teď ty nezá, ty, ještě ty nezávislé orgány. Abych se vrátil k těm opravným opatřením. Sociální a environmentální hledisko je tam zásadní. A teď ty nezávislé orgány. Samozřejmě můžete mít nezávislé své orgány s lidmi, eh, kteří prostě nemají stranickou nálepku. Já s tím souhlasím, ale eh, tak mohou prostě eh, vytvořit jako housky různé orgány, které prostě budou neoklasické to je prostě fake věda. To je něco, co bych mohl maximálně tolerovat, pokud bych tady bylo několik takovýchto eh, fejkových eh, vědců, ale já bych je prostě začlenil do skupiny těch, kteří vědí, o čem mluví. Takže pokud by mohla být diverzita v těchto nezávislých orgánech, tak to by bylo samozřejmě lepší. Ano, myslím si, že musíme udělat něco pro to, abychom naší měnovou unii udrželi, ale upřímně řečeno, to, co je na stole, to není tím lékem. Děkuji. Dnes večer máme opravdu hodně času. Pět minut eh, eh, a tři, ale dejme tomu, že dnes je inflace, dnes to můžeme trošičku přetáhnout. Eh, Maris Zague. I'm going to speak in Portuguese. Děkuji. Ano, já budu hovořit portugalsky. Děkuji vám, paní předsedkyně. I my jsme předložili pozňovací návrhy, které zamítají tuto legislativu a sice z politických důvodů. My rozpočtovou politiku již dlouho známe, ale i ti, kteří v minulosti byli pro rozpočtovou smlouvu a pro příslušné nástroje, ti mohou zjistit, co se v minulém roce stalo a k jakým dopadům všechno vedlo. Takže já si myslím, že nemůžeme postupovat ideologicky zaslepeně. Musíme vést tuto debatu, abychom se vyhnuli ideologické zaslepenosti. Můžeme dělat chyby, které můžeme napravit a jestliže ohodnotíme objektivně rozpočtovou smlouvu, pak to neznamená, že zamítneme to, co, o čem jsme dříve rozhodli. Je třeba však spochybnit pravidla, která existují. A ty tato pravidla nejsou vědecky zdůvodněná, jsou libovolná a Často bývá, že některá pravidla se prosazují velice přísně a některá ne. A potom existují také nezávislé orgány a subjekty. Tady nejde o to stanovit instanci, která posvětí rozpočtová rozhodnutí. Jedná se o instituce,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 potom také e, politicky legitimitovat svá rozhodnutí a vnutit je vládám. A já jsem ze země, která velice trpěla v důsledku trojky a také politiky adaptace a také jsme trpěli politikou úspor a austerity. Ale v minulosti, v minulém roce jsme otočili tento kurz a mohli jsme postupovat jinak a výsledky jsou daleko lepší, než kdybychom bývali realizovali to, co nám bylo předestřeno. A proto si myslím, že když se podíváme na výsledky eh, provádění této politiky, pak zjistíme, že nedošlo pouze k zostření politické nerovnováhy, ale také se zvýšila sociální krize. A právě proto bychom měli přemýšlet o tom, proč jsou lidé tak nespokojeni s Evropskou unii. A to souvisí s tím, že toto řešení není vhodné pro Evropany a pro Evropskou unii. A právě proto musíme přemýšlet o rozpočtové politice produkce. A toto není správná politika, která se provozuje. Jestliže se postavíme na okraj propasti, tak přece nesmíme udělat krok před. My musíme vyslat jasný signál, ale v minulosti jsme byli ideologicky zaslepení a to bylo špatné pro Evropu. Děkuji vám a nyní Catch the Eye, paní Beres. Děkuji. Domnívám se, že tato rozprava je důležitá, protože vzhledem k tomu, jak ekonomická politika v EU je vedená, nemáme zase tak často příležitost něco říci k tomu, co si myslíme. A já mám tři připomínky. Mm, už to tady zaznělo, ale každý to může říct svými slovy, aby to poselství bylo jakž tak slyšet. Myslím, že už nikdo v Evropě není toho názoru, že by pakt stability představoval správný rámec eh, řízení hospodářské ekonomiky v eurozóně anebo si to mohou myslet leda lidé, kteří žijí mimo realitu. Protože když vidíme, že ve finále to potom vede ke zvolení takového Salviniho, tak zřejmě něco nefunguje. Takže my se nemůžeme tvářit, že jako právně pokroč, pokročíme, aniž bychom si kladli základní otázku, což je integrace rozpočtové e, smlouvy, které jsme zatím vždy odmítali v komunitárním rámci. A Filip Lambert to připomínal vždycky, stále jsme říkali, že to jedině bude možné po e, seriózním hodnocení. Seriózní hodnocení se udělalo a e, fiskální kompakt nebo rozpočtovou e, dohodu můžeme e, jedině jak si artikulovat podle paktu stability, jinak to nedává smysl. A já tady slýchám argument, a sice institucionálně Parlament je pouze konzultován, takže se musíme chovat skromně a tak dále. Účastnit se diskuze, ale to nedává smysl. Já si tak dobře pamatuji všechny ty argumenty ve vlastní frakci, ve vaší frakci, Danuto, když jsme rozhodovali o Evropském mechanismu stability, o rozpočtové smlouvě, šek, protože je parlament pouze konzultován, takže to nemůžeme zamítnout, ať už z důvodu ekonomických nebo právních, proto, aby nás bylo slyšet. No já nevím, ale myslím, že slyšet je jenom, že ministr půjde eh, hovořit eh, v komisi, ale nemáme představu o obsahu těch jednání a v takovém kontextu si myslím, že je důležité neměnit právní základ, protože to by ještě ohrozilo ehm, stabilitu této diskuse v radě vzhledem k našim politickým cílům, a sice revi, což je revize ekonomických pravidel, tak aby byly v souladu s našimi cíly, včetně udržitelného rozvoje, který zcela není absolutně zohledněn v žádném z těch textů. Děkuji. Pan Pereira. Obrigado, senhora presidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Rozpočtová smlouva byla naléhavá odpověď v souvislosti se státními dluhy a toto rozhodnutí padlo mimo EU a tak také prostě v této souvislosti bylo řečeno, že by se z provádění této smlouvy mělo vyvodit poučení takže když dnes e, řekneme, že ti, kteří jsou proti tomuto návrhu komise, aby se integrovala rozpočtová smlouva do evropských smluv, že Evropský parlament potom podporuje mezivládní spolupráci, tak to není prostě pravda. Jestliže odmítneme návrh komise, pak tím chceme požadovat, aby se analyzovaly veškeré zkušenosti, aby se adaptovala pravidla v těch případech, kde je to nutné, tak jak to také se původně plánovalo. Nejde nyní o to, abych bychom mezi vládní spolupráci v této oblasti zacementovali. Ale co máme nyní dělat po zkušenostech s úspornou politikou v posledních letech, také z dluhy jednotlivých států. Co máme dělat, jestliže se schvaluje rozpočet, jestliže se jednotlivé orgány nemohou dohodnout, jak se mají pravidla transponovat. Takže já se domnívám, že musíme přesně evaluovat rozpočtovou smlouvu a potom hovořit o jejím přepracování, protože pak budeme schopni schopni koordinovat rozpočtovou politiku v EU, tak jak to od nás očekávají občané. Děkuji vám, nevidím tady již další eh, zástupce. Já musím říct, eh, že, už, eh, že jsem ráda za tuhle diskuzi, protože už jsme na tohle téma dlouho nediskutovali. Myslím si, že tato diskuze je dobře, že vznikla. Každopádně ale se domnívám, že diskutujeme o věcech, které patří do takových jako různých úrovní diskuze. To, co já říkám, je to začlenění eh, většiny eh, článků fiskálního kompaktu. Neznamená, že by se tady měnil eh, finanční rámec, že by se tady měnilo to, co máme v Tupaku nebo Sixpaku, nebo že by se tady měnil pakt stability a růstu tady je ten cíl velmi odlišný a právě proto ten cíl, myslím, může být propojen s požadavky parlamentu ohledně zapracování této smlouvy do právního rámce, který existuje. My nemůžeme ignorovat eh, ten objem eh, mezinárodních právních eh, nástrojů, které jsou již mimochodem transponovány do národních legislativ. My to prostě musíme nejprve eh, vy, eh, analyzovat, vypracovat eh, a pak můžeme měnit způsob, jak bude měněna, jak bude fungovat evropská finanční a hospodářská politika. Takže pokud chcete tuto směrnici využít pro to, aby se změnil celý ten rámec, tak já chápu, že to prostě E, to z právního hlediska možné není a váš pozměňovací návrh e, toto prostě nepodporuje a já to chápu, že, je to od vás politický signál, vy, e, že prostě chcete pracovat na substantivní části tohoto tématu, ale tato směrnice se těchto věcí nech týká. Takže my riskujeme to, že když do směrnice zapracujeme některé pozměňovací návrhy od některých kolegů, tak by ta směrnice už prostě nebyla konzistentní se zbytkem rámců, který eh, my nemůžeme měnit. Takže tady prostě nemůžeme eh, Tady si musíme uvědomit, že tato směrnice nezavírá dveře nebo nefinalizuje ten eh, eh, fiskální eh, kompakt a proto jsem také říkala, co jsem říkala. Chápu, že teprve začínáme diskuzi, že otevíráme diskuzi o fiskálním kompaktu a o sixpacku a tupeku budeme diskutovat v příštím roce, ale to je prostě trochu jiné téma. Eh, takže já jen teď eh, navrhuji, abychom postupovali tak, eh, abychom se zabývali touto směrnicí, aby tady nejsme proto, abychom ty věci měnili, ale abychom prostě se zabývali něčím, co ještě zbylo v tom rámci a není zatím do, inkorporováno do, vnitrosta, do komunitárního práva. Já jsem připravena diskutovat s kolegy, kteří diskutovat budou chtít, i když si nemyslím, že tady je příliš příliš mnoho prostoru pro kompromisy. Samozřejmě můžeme ještě zorganizovat setkání s těmi, kdo by o tom chtěli diskutovat dále. Ale jelikož se domnívám, že tak eh, trochu se pohybeme v odlišných právních eh, prostředích, eh, tak asi těžko budu, budeme moci dospět ke schodě s, s SD a ALDE ohledně toho, co je na stole. Každopádně děkuji všem za Eh, pří, eh, za eh, pří, zpěvky. Prválš, já to vnímám pozitivně, já se v řadě případů s váma souhlasím a vy to velmi dobře víte, ale tohle je prostě něco jiného, tady jde o dvě odlišné věci. Různé věci mají různé cíle. A prostě to, co je v předmětem článku 3, tak to možná by stálo eh, za diskuzi, ale to, co navrhujete, není způsob, jak toho cíle, který, o který vám jde dosáhnout. Já si prostě nemyslím, že to je možné. Děkuji. Předsedkyně, děkuji, paní Hybner. A ti z vás, kterých eh, toto téma zajímá, vybízím, aby se, se eh, sešli ve středu. Každopádně v Ekonu budeme hlasovat 27. listopadu. Všem vám děkuji a posuneme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o výroční zprávu o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Barbara Kapel je zpravodajkou. Prosím, vemte si slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní jsme se zase dostali do přesného harmonogramu takže poslední intenzivní diskuse nás stála hodně času a také v rámci naší zprávy bylo předloženo hodně pozňovacích návrhů 165 a to také souvisí s tím, že zpráva byla omezena na 200 znaků a právě proto jsme neměli možnost napsat dlouhý text. A proto děkuji stínovému zpravodaji za pozměňovací návrhy, které rozšířily zprávu. I já sama jsem předložila pozměňovací návrhy. By my jsme z pozňovacích návrhů vytvořili tři nové kapitoly Tax Compliance, External Lending Mandate and, Transparency. Eh, vytvořili jsme devět kompromisních návrhů, eh, které pokrývají 15 článků. Původně eh, některé články vůbec nebyly pozměněny. V mnohých oblastech došlo k velké schodě na technické úrovni jsme udělali velký pokrok a zítra dopoledne v 8 hodin máme poslední technickou schůzi, kde doufejme se dohodneme na společném textu, neboť příští týden se má o zprávě v Ekonu hlasovat. Já doufám tedy, že se zítra shodneme a těším se již dnes na zítřejší diskusi. You, Děkuji, paní Kapel. Za EPP tady nikdo není. E, Pán Sanda Lunes se omlouvá a já bych také chtěla poděkovat panu Lunesovi za jeho příspěvky za minulé eh, období a on se stane premiérem v Belgii. A já také budeme navrhovat za něj zástupce a nyní pan Papamule ze Zague. Eh, Děkuji. Já budu hovořit nejenom jménem své frakce, ale pokusím se i jménem dalších stínových zpravodajů, kteří tady dnes nejsou. Domnívám se, že jeden z důvodů, proč jsme předložili hodně pozměňovacích návrhů ke zprávě, která nám byla prezentována, daleko více pozměňovacích návrhů než v jiných letech, to není proto, že text je krátký, ale proto, že zpravodajka vypadá, jako by nebyla zcela připravená do textu zahrnout naše připomínky. Máme problémy a potřeby, které nelze smést ze stolu a napsat jenom zprávu o historii založení Evropské investiční banky. A my teď žijeme v okamžiku, kdy Evropská investiční banka musí eh, se stát ambicioznější, musí investovat efektivněji, musí věnovat více investic eh, do regionů, které to nejvíce potřebují, které mm, zažili nejvíce eh, obtíží během krize, kde je nejvyšší nezaměstnanost, je potřeba zlepšit transparentnost, je třeba zlepšit Ehm, hospodaření, vedení účtů, eh, posílit aktivity Evropské investiční banky eh, v souladu s evropskou politikou soudržnosti. A taky musíme více zohledňovat cíle udržitelného rozvoje OSN. Tedy prostřednictvím této zprávy chceme žádat, aby Evropská investiční banka e, realizovala politiku příznivější pro investice, pro spravedlivější růst s větším důrazem na malé a střední podniky, na životní prostředí, na inovace a projednou, aby e, nevedla politiku business as usual, hlavně v regionech které trpí nezaměstnaností, hlavně nezaměstnaností mládeže a e, nedostatečnou soudržností sociálního typu a ekonomického. My zítra se zase sejdeme mm, mezi stínovými zpravodaji, budeme mm, předkládat řadu návrhů. Jsem totiž toho názoru, že kompromisní návrhy zpravodaje potud nebyly příliš efektivní a doufám, že naše návrhy získají podporu od ostatních stínových zpravodajů, ostatních politických frakcí, které dnes neměly příležitost se této rozpravy zúčastnit. Děkuji. Takže nyní vracím slovo zpravodajce. Děkuji, chtěla bych srdečně poděkovat i kolegovi Papadimulisovi za jeho názor a já doufám, že zítřejší eh, výsledek zítřejší schůze bude uspokojivý pro všechny, tak abychom mohli příští týden zprávu odhlasovat na výboru. Děkuji. Děkuji vám a harmonogram je takový, že se sejdete zítra se stínovými zpravodaji a 20. se bude hlasovat ve výboru. A mám další bod na programu E, bod různé, nikdo se do něj nehlásí a proto prohlašuji schůzi za ukončenou a opět se sejdeme 19. listopadu odpoledne a 20. listopadu celý den. Děkuji vám.